do výboru a delegací, tak seznam žádostí bude zveřejněn zápisu dnešní schůze. Pokud do zveřejnění zápisu nepřijde žádná námitka, budou tyto změny a doplňky pokládány